půl deváté ráno. Eh, v průběhu tohoto týdne v souladu s, eh, s pravidlem 74 eh, podepíši devět právních aktů v rámci běžného legislativního postupu. Názvy těchto právních aktů jsou přiloženy k zápisu tohoto jednání. Hm, tak budou zveřejněny. Pane Irtevera, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající děkuji za vaši toleranci. Já chci stručně pohovořit o obětech, které trpí tím, jak se vyslovil Štrasburský soudní dvůr pro lidská práva. Je bezpochyby, že lidská práva musí více chránit oběti než vrahy. A proto, pane předsedo, odmítám, protože zde politicky můžeme odmítnout podobu tohoto rozsudku. Děkuji, pane předsedo. Jinak. Děkuji. A nyní se dostáváme k pořadu